Schváleno 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 17. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Konsolidovaný návrh 4 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno.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 Proti? Zdrželi se? Schváleno. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování, které bude elektronicky. Zahajuji hlasování. Já Abstimmung beendet. Končím hlasování. A má to velkou většinu, 42 pro, 5 proti, 3 se zdrželi. A ještě otázka k ústnímu zodpovězení, o které musíme hlasovat rovněž elektronicky. Zahajuji hlasování k otázce k ústnímu zodpovězení. Končím hlasování. 46 pro, nikdo proti, dva se zdrželi, takže blahopřejeme zpravodajům Franca Grostet, Nessa Schildest, Anatona Parona, Satuhasi, Marina Yamakurokakis a dalším. Srdečně blahopřejeme a děkujeme také sekretariátu za přípravu podkladů. Dostáváme se k bodu číslo 9 našeho programu. Jak zabránit plítváním jídlem? Spravodajkou je Anna Rozbach. Zde opět máme k dispozici hlasovací seznam a začínáme kompromisem číslo 1. Kdo je pro? Proti?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 Teď pozměňovací návrh 1, 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Nebylo to úplně jasné. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 a 5 jsou kompatibilní, kdo je pro, proti. A předseda se omlouvá, nejsou kompatibilní, takže hlasujeme napřed o čtyřce. Omlouvám se, hlasujeme znovu. Kdo je pro pozněcí návrh 4? Kdo je proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Kontrolujeme čtyřku. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šest. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zkontrolujeme osmičku. Končím hlasování. Přijato. Devítka pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Jedenáct pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Dvanáct. Tady 13, 14, identické, kdo je pro, proti, Tak ty také padají. 14. druhá část. Kdo je pro? Je zde oddělené hlasování. První část druhé části čtrnáctky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Desítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 17. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 18, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 21, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno rovněž. 36. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to, kontrolujeme 36. Končím hlasování. Přijato. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 47 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 48 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Padesát devět, druhá část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 62, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme 63. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 68 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 70 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 73, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 74 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 75 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 76 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 77 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 79 byl pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 bude pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato, je to tak, kontrolujeme, Končím hlasování. Tak to bylo těsné. Přijato. 89 první část. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 90 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato rovněž. Dostáváme se tedy k závěrečnému hlasování, které bude elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 38 pro, nikdo proti, 15 se zdrželo. Gratuluji zpravodajce za tuto zprávu týkající se bránění plítvání jídlem v rámci řetězce potravin, což je velice důležité téma. To bylo tedy dnešní ranní hlasování a dostáváme se k bodu číslo 10 našeho programu a to je energetická účinnost a nová směrnice. Spravodajem je Petr Líze. Takže mu tímto dávám slovo, protože se jedná o nesmírně důležitou zprávu, která je nesmírně důležitá pro ochranu klimatu i pro účinné zacházení se zdroji. Koho tato zpráva nezajímá, tak by měl ze sálu odejít rychle a potichu. Počkáme ještě 10 vteřin. PowerPoints. So, glaube. Dobrá, myslím, že už nastal dostatečný klid na to, abychom pokračovali, takže Petr Líze má tímto slovo. Děkuji vám, pane předsedu. Já vám velice děkuji. Děkuji všem kolegyním a kolegům. A děkuji také kolegyním a kolegům, kteří tu jsou a jsou sticha. Dovolte mi tedy, abych poděkoval za to množství pozměňovacích návrhů. To ukazuje, že to téma je pro vás velice důležité, je důležité i pro výbor pro životní prostředí a myslím si, že v pozměňovacích návrzích je také celá řada velice dobrých nápadů, které můžeme dále rozvíjet. Návrh Evropské komise je s takovým základním eh, prvkem cestovní mapy o nízkouhlíkové ekonomice. Zprávu Krise Davise jsme diskutovali na toto téma včera. Komise vychází z toho, že cíl 20% úspor energie bude dosažen tím způsobem, jak bylo rozhodnuto v roce 2007. To je velice důležité. Teď vznikla celá řada pozměňovacích návrhů zpřísnit tento cíl, případně jej oslabit a včera panoval široký konsenzus v tom, že chceme Chrise Davise podpořit, v tom, aby podpořil eh, komisi v eh, té cestovní mapě k nízkouhlíkové ekonomice, tak bychom měli se držet toho cíle, který komise stanovila. Celá řada kolegyň a kolegů eh, chtěla přitvrdit v tomto cíli tak, aby došlo k celkové úspoře vůči roku 2007 a komise ve svém návrhu uvažovala o úspoře ve vztahu k prognózám, takže to je nějakých 386 eh, eh, milionů ekvivalentů surové ropy, ale vlastně by to bylo 12,9%, což nám dává určitou eh, manevrovací prostor i pro země střední a východní Evropy, tak abychom tam eh, měli realističtější cíl. Takže my bychom jej neměli eh, zpřísnit ten cíl, ale také bychom neměli stanovit relativní cíl takzvané energetické produktivity, protože i to by potom už nedovedlo cestovní mapu nízkouhlíkové ekonomiky do cíle. Proto se domnívám, že bychom zde měli zůstat u toho, co navrhuje komise. Já beru velice vážně to, když kolegyně a kolegové říkají, musíme dbát také na průmysl, který je energeticky náročný a je ohrožen tím takzvaným carbon leakage, odchodem z důvodu CO2. Pozměňovací návrh 333 a 334 Sony, Kadiny a další navrhují, abychom zvláště zohlednili energeticky náročný průmysl a nezastropovali žádným způsobem výrobu prostřednictvím této směrnice. A to je podle mého názoru něco, co můžeme zahrnout do kompromisu, aniž bychom spochybňovali celkový cíl. Pro členské státy by nadále eh, platilo to, že jsou povinny dosáhnout svého vnitrostátního cíle. Podle mého názoru z pozměňovacích návrhů z části vyplývá, eh, určité zpřísnění návrhu komise, ale z určité části také flexibilizace. Když se podíváme na pozměňovací návrhy, tak zvláště u článku 1, 3 a 19, které se týkají těch eh, vnitrostátních cílů a u přílohy 1 dochází ke zpřesnění, které já principiálně podporuji. Tedy, že se postaráme skutečně o to, aby cíle bylo nakonec dosaženo. Na druhou stranu máme celou řadu kolegyň a kolegů, kteří by si přáli větší flexibilitu v oblasti konkrétních opatření, jež komise navrhuje. Například článek 4, 3% cíl pro veřejné budovy, článek 5, veřejné zakázky, a nebo potom článek 10, kogenerace, tam to si přeje větší flexibilitu a tam bychom měli lépe spolupracovat, jasně formulovat, jakého cíle chceme dosáhnout a také tam dát záruku, aby komise mohla zasáhnout, pokud e, zde státy nebudou na správné cestě, ale mít flexibilitu vyšší u opatření. Richard Zebr zde šel maximální cestou, žádá jasně závazný cíl pro každou členskou zemi, tak abychom e, dosáhli těch 20% e, vůči té prognoze a potom žádá vypuštění celých článků. Já si dovedu představit, že by to na závěr mohlo být docela dobré řešení. Eh, z diskuse s komisí v posledním týdnu ale vyplynulo to, že členské státy zatím ještě nejsou ochotné vydávat se takovouto cestou. A proto bychom možná měli jít střední cestou, to znamená zpřísnit vnitrostátní cíle a flexibilizovat E, nástroje, tedy, které komise navrhuje. Tedy ne je plně vypustit, ale flexibilizovat je určitým způsobem. To bychom si e, měli konkrétně prohlédnout, až budeme procházet jednotlivé články. Dnes odpoledne bude setkání stínových zpravodajů. Co je důležité pro náš výbor, který zde má vlastně výhradnou, výhradní příslušnost, je otázka ETS a takzvaného effort sharing. Někteří kolegové rozhodně říkají, že chtějí, aby komise odstranila z trhu některé certifikáty, některé povolenky, aby cena povolenek tedy prostřednictvím zásahu komise byla stabilizována, případně aby byla zvýšena prostřednictvím zásahu komise. My už jsme o tom včera hovořili v souvislosti se zprávou Chrise Davise. Pro mě je tak radikální návrh docela problematický a myslím si, že je důležité, abychom o tom intenzivně, myslím si, že bychom o tom diskutovali intenzivně ve výboru i v celém parlamentu. Navrhoval bych, abychom dali nějaký lepší mandát komisi, aby sledovala trh. Pokud zase nastane konjunktura, tak e, začne stoupat cena povolenek. Pokud bude docházet k recesi, tak cena povolenek možná bude dále klesat. A cíl je ten, abychom zde měli dostatečné pobídky pro investice do nízkouhlíkových e, technologií, ale aby ty podniky, které jsou jsou ohrožené eh, jim odchodem z důvodu CO2, nebyly nadále zatěžovány ještě více. Takže bychom měli dát komisi určitý mandát, ze kterého my už vyvodíme své důsledky. Já jsem minulý týden o tomto tématu také hovořil s jedním odborníkem, že je zjevné, že celá řada opatření týkající se energetické účinnosti se netýkají ani tak ETS, ale například oblasti budov a takzvaného effort sharing. Zde bychom měli také vyslat jasný signál komisi, že se tato věc musí také nově rozdělit. A na závěr bych vás všechny chtěl vyzvat, abychom eh, všichni společně usilovali o to, abychom si to vyjasnili s výborem ITRE. Zažádali jsme posílenou spolupráci. Eh, ITRE přislíbilo, že budou vstřícní, eh, sice ne tak, jak bychom si to přáli, ale přece jen formou kompromisu, to si musíme v příštích dnech vyjasnit, abychom před hlasováním věděli, podle jakého postupu bude i trest pracovávat naše pozměňovací návrhy. Já tedy ještě jednou děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Jsme zde na dobré cestě a můžeme ve prospěch eh, evropské ekonomiky a zvláště malých a středních podniků a eh, postupovat samozřejmě Eh, ropné společnosti to tak profitabilní není, ale můžeme dosáhnout něco, co bude ve prospěch eh, životního prostředí. Domnívám se, že pozměňovací návrhy jsou dobré a až budeme 20. prosince hlasovat, jistě dospějeme k dobrým kompromisům. Děkuji. Děkuji, Petře Líze. ITRE bude hlasovat 24. ledna, my 20. prosince na našem zasedání a pro ochranu klimatu je to velice důležité téma, téma energetické účinnosti, takže já děkuji za práci, kterou Petr Líze odvedl. Je to na 440 pozměňovacích návrhů, takže doufáme, že bude celá řada kompromisních návrhů. Máme stínové zpravodaje, kteří se hlásí o slovo, slovo má Pavlo Poc. Pane předsedo, já bych chtěl uh, opravdu velice... Po... Já, funguje to. Uh, velice poděkovat panu zpravodaji a věřím, že tu práci dotáhneme společně s ostatními kolegy eh, rozumně do konce, protože přestože bylo podáno hodně přes 400 pozměňovacích návrhů, lze z nich až na drobné výjimky vyčíst, stejně jako z jednání se stínovými zpravodaji i ve skupinách, eh, že máme tentokrát všichni společný cíl a věřím, že budeme schopni schválit kompromisní amendmenty dobré, kvalitní, intencích toho, co, o čem tady hovořil pan zpravodaj. Velmi stručně bych rád zmínil několik priorit eh, skupiny SND. Eh, je to eh, především zahrnutí dopravy do působnosti směrnice. Energetická účinnost je nákladově efektivnější, když jsou zapojena všechna odvětví a opominutí sektoru dopravy by znamenalo značný nevyužitý potenciál. Dál zajistit konzistentnost ETS e systému s plánem přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, zaměřit se na priority spotřebitelů, ne na zisky energetických společností, především co se týká eh, tzv. Eh, smart meters, zaměřit se na problém domácností postižených energetickou chudobou a na otázku sociálního bydlení a samozřejmě zavedení eh, pojmu energetická chudoba do směrnice a osobně bych eh, rád výslovně poděkoval Lindě McCaven za eh, návrhy, zásadní návrhy směřující k povinnosti lépe a především směr, srozumitelně informovat spotřebitele. Eh, z ostatních jenom snad dvě připomínky. Poměrně zásadně nesouhlasím a nesouhlasíme s návrhem celou směrnici zamítnout, který se také mezi pozměňovacími návrhy objevil a eh, osobně bych velice rád eh, také poděkoval kolegovi Seberovi eh, za nastínění přístupu, který by mohl ukázat směr budoucího výsledného kompromisu po dohodách s radou a s komisí. Děkuji. Děkuji vám a nyní Miroslav Ouský. Já vám děkuji, eh, pane předsedo. Na začátek mi dovolte říct, že eh, naše politická skupina eh, celou směrnici o energetické účinnosti podporuje a, a já osobně považuji za tu správnou cestu k dosažení konkurenceschopnosti v Evropě. Víte, že jsem vždy prosazoval to, že, že i tato směrnice musí být pro náš eh, průmysl a Evropu stimulací a nesmí být pro ní zátěží. Eh, rozhodně souhlasím se svým předřečníkem, že bychom nepřistoupili na žádné návrhy na zamítnutí celé směrnice. Eh, na druhou stranu máme velký problém s, se závaznými cíly, byť vím, že to je menšinový názor v tomto výboru, ale obávám se, že pak eh, velmi narazíme eh, v radě. Eh, z věcných konkrétních pozměňovacích návrhů já bych zmínil, já jsem si přečetl komentáře dnes, které vyšly, vyšly v Business Europe a tam mě velmi zaujalo, že se biznisu v Evropě se velmi líbí návrh kolegy Lízeho mm, na 3% závaz, závazný cíl na renovaci Eh, veřejných budov. Eh, já jim rozumím, je to, eh, je to jistý přísun veřejných peněz do biznisu. Na druhou stranu nevím, zdali si v současné době můžou státy, jako je například Španělsko nebo Itálie, takovýto závazek dovolit a neprohlubovat dále zadlužení svých veřejných rozpočtů. Celkově to obrovské množství pozměňovacích návrhů svědčí o tom, že je, eh, že je tato zpráva vnímaná eh, jako velmi důležitá a cená. Eh, osobně zastávám ten, ten názor, že v, pakliže projde v rozumné a přijatelné formě, tak bude rozhodně pro celou cestovní mapu do roku 2050 přínosem. Děkuji. Děkuji vám a nyní Karl Schlitter. I'm speaking on behalf of Bas Děkuji, já hovořím jménem kolegy, který je naším stínovým zpravodem. Chtěl bych poděkovat kolegu Lízemu za předložený návrh. Samozřejmě také lze očekávat, že i my máme nějaké pozměňovací návrhy a tyto návrhy mají vazbu v první řadě na celkové cíle úspor energie. A my si myslíme, že by to mělo být 2%. A také kolega Bás trošku přeformulovává, jak by se to mělo dělat, například nevyloučit dopravu. Ovšem 1,5% to není dostatečně ambiciozní, zejména když si vezmete, že úspory ve spotřebitelském sektoru by měly mnohem větší dopad. Když třeba řeknete Eh, jedna hodina, tak to je mnohem víc de facto. Takže myslím si, že jeden a půl to rozhodně nestačí. Také, co se týče toho obecného rámce, tak jsme předložili návrhy, které přepočítávají celkové vnitrostátní energetické úspory, protože myslíme si, že dát tam 20% absolutní snížení, to je reálný cíl, kterého by mělo být dosaženo. Když máte relativní snížení ve srovnání s tím výchozím scénářem, tak budete mít problém vypočítat takovou základ, ten základní bod, baseline. A také možná se nepodaří dosáhnout toho cíle pro klimatickou politiku, který bychom měli mít. Takže eh, potom 20% cíl, to je asi nejefektivnější způsob, jak dosáhnout toho cíle. Když bychom tady ten cíl mohli splnit a vynaložit tady ty prostředky, tak to by byla dlouhá cesta. Co se týče vazby mezi energetickými úsporami a ETS, tak myslíme si, že, mm, nebo respektive zde je jeden návrh, který jsme předložili spolu s ostatními a myslíme si, že by to mělo být sníženo z 1,74 na 2,25, protože jinak tam budeme mít eh, povolenky ve výši 1,4 eh, miliardy při nadbytečně. Důvod je ten, že když se podíváte na sektory jiné než ETS, to znamená doprava, vytápění, budovy, tak méně než 40 snížení CO2. Opatření na snížení CO2 by mělo pocházet z toho sektoru, což znamená, že těch 60% by tedy možná bylo z toho ETS. Což znamená, že skutečně musíme udělat eh, změnu v přidělování kvót. A potom nevím, jestli ještě tady mám něco dalšího, ale už vidím, že jsem vyčerpal čas. Dobrá, takže mm, máme toho ještě víc, ale to zatím stačí. Děkuji. Ich muss leider auf die Zeit gucken. Ano, bohužel musím hledět na čas. Eh, včera jsme měli problém, kdy jsem čas tak úplně nesledoval a pak jsme nestíhali probrat poslední bod, takže prosím maximálně tři minuty. Sabine Vils. Děkuji. Dovolte mi rovněž, abych nejprve poděkovala zpravodaji ale dovolte mi říci, že výbor pro životní prostředí, který dosud hájil závazné cíle v eh, oblasti energetiky, by se neměl vzdát tohoto postoje. Už se to potvrdilo v celé řadě oblastí a proto jsem podepsala návrhy zelených eh, pro závazné vnitrostátní cíle. Článek 6 tam uvádí roční závazek 1,5 pro všechny, eh, kdo zpracují v distribuci energie anebo v maloobchodu, eh, prodej energie, protože pokud nebudou závazné cíle pro členské státy, tak tím bude fakticky vyloučeno dosažení cílů EU na úspory energie. Institut v Heidelbergu pro výzkum energie a životního prostředí e, zjistil ve své analýze, že v roce 2014 to e, uleví občanům Německo 14 e, miliard eur a bude to dále pokračovat tento trend. Náklady na import fosilních paliv by mohly být sníženy asi na o 5,7 miliard eur, takže já vám děkuji. Děkuji a nyní Oreste Rosy. Pan Rosy má slovo. Chcete se vyjádřit? Nebo se nechcete vyjádřit? Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že my jsme předložili uh, žádost o úpravu tohoto nástroje, protože si myslíme, že takto je to příliš eh, obsažné. Dále, co se týče článek 6, závazné cíle, tak tady dochází k vměšování do autonomie státu. Článek 10, tam se všem státům vnucuje stejná technologie, a to sice kogenerace. Článek 19, odstavec 7, v závazné vnitrostátní cíle, s tím, že je tam se hovoří o té revizi v roce 2014. Odstavec 5 to je úprava už některých stávajících nástrojů, nebo třeba úprava týkající se dopravy, eh, kde se třeba hovoří o tom, že by se měly změnit kvóty ETS. A my si myslíme, že se jednoznačně eh, jedná o to, že to musí být ještě přepracováno, protože jsou tady prostě ty těchto žádostí, jako třeba modernizace budov, mm, veřejné budovy, soukromé bydivy a Toto jsou věci, které je naprosto nemožné splnit, zejména v této chvíli, v této období, když si myslíme, že 3% veřejných rozpočtů, tak to je úplně nemožné, ale i co se týče těch soukromých budov. Když si vezmete, že v některých státech máte tisíce, tisíce historických budov, tak velmi starých budov to je opravdu nemožné. E, musím říct si, že jsou tam některé přímo strašidelné pozměňovací návrhy. E, myslím si, že by tady nejlepší bylo, kdybychom to komplet celé přepracovali. Děkuji vám. Takže to byly stínoví zpravodaje a nyní se dostávají ke slovu další řečníci Richard Zebr. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také Petrovi Lízemu za předloženou zprávu. Domnívám se, že pro všechny z nás by mělo být hlavní, že ten cíl 386,4 megatun eh, surové ropy ušetřit eh, bychom měli stanovit jako závazný cíl. Já chápu, typu, že je zde odpor členských států, ale to je skutečně ústřední bod tohoto návrhu. A také přístup, který volí komise, není úplně nezajímavý, tedy napřed závazné eh, opatření a pokud nezafungují, tak stanovit závazné cíle. Domnívám se, ale že to úsilí, které do toho vkládáme, je neproporcionální vůči tomu, jaký je výsledek. Možná bychom se měli snažit i hned a snažit se přesvědčit státy, aby přijali závazný cíl a výměnou jim dát možnost, až budou volit eh, způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout, aby byly relativně flexibilní. A komise by je v tom mohla podpořit. Jak už zde zaznělo, článek 8, eh, flexibilní měřící přístroje, smart meters, že by se to podporovalo, zavádělo, ale čím už je vymezíme eh, ten postup pro jednotlivé státy, tím to bude omozenější a tím déle to bude trvat. Teď už je konec roku 2011 a pokud E, budou z byrokratických důvodů členské státy proti, tak do roku, bude to trvat do roku 2013 nebo 2014 a ztratíme spoustu času. Tak si říkám, zda bychom zde jako parlament neměli mít odvahu usilovat o odvážné radikální řešení. Navrhovaná opatření, tak e, zde je otázka, proč jsou to tyto opatření a ne jiná. V jednotlivých sektorech máme už určité věci. Máme směrnici o ekodesignu, máme celou řadu úprav v oblasti dopravy a také v oblasti budov. A teď to ještě překrýváme úpravou energetické účinnosti. Takže ono je to velice komplexní systém, který zde v Evropě budujeme, aniž by to mělo konkrétní užitek. Užitek je v tom, že ten společně stanovený cíl učiníme závazným a donutíme státy k tomu, aby jej dodrželi. Proto by nejčistší a nejjednodušší řešení byla dobrá implementace, která povede mnohem lépe k cíli, než neuvěřitelně eh, komplexní legislativní úprava s eh, velkou administrativní zátěží a množstvím zadních eh, vrátek, protože pak budeme mít x opatření, které budou vyvolávat jenom frustrace. Proto eh, se ptám, zda by kolegyně a kolegové neměli odvahu stanovit eh, státům závazný cíl, ale nechat jim větší flexibilitu v té cestě, jak k němu dojdou. Děkuji, pan Zébr chce závazný cíl, ale flexibilně utvářet to, jak bude cíle dosaženo. Já bych se zde také chtěl zeptat Petra Lízeho, ten za 3% v oblasti sanací veřejných budov. Já nemám vůbec nic proti tomuto cíli, protože eh, budovy, to je opravdu velká eh, část, eh, takový balvan v oblasti energetické účinnosti a také to znamená investice do práce, pracovních míst. Nicméně jsou různé situace, například když si vezmete sociální bydlení. Otázka je, co je to veřejná budova. Máme eh, například eh, komunální eh, bytové podniky, které staví sociální bydlení a těch 3% bez, bez dotací ani nedosáhly, protože se to nemůže promítnout do nájmu sociálně slabých. A také jsem zjistil, že u bodov je ten problém, že když se podíváme až do roku 2050, tak se bude také demolovat celá řada budov. I třeba z demografického důvodu, že daná budova už není vůbec kompatibilní s požadavky společnosti v roce 2030 nebo 40, takže se celá řada budov ve městech také demoluje, takže zde by musela být také dostatečná flexibilita, protože jinak tyto eh, komunální eh, společnosti budou mít problém realizovat tento cíl. A nyní se nám hlásí François Grostet. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že bych dala přednost tomu, abychom hovořili o závazných cílech spíš než o závazných opatření. Především je třeba podpořit veřejné orgány, aby používali ty smlouvy o energetické výkonnosti, když chceme dosáhnout větší energetické účinnosti a aby tyto smlouvy o ekonomické či energetické výkonnosti byly kvalitní, tak je třeba, aby tady existovaly audity eh, realizované interními eh, experty, kteří eh, jsou k tomu dostatečně kvalifikovaní a mohou tuto práci vykonávat dobře. Takže na základě této energetické účinnosti jsem přesvědčena, že existují zajímavé a důležité možnosti v oblasti technologických inovací a já si myslím, že bude zapotřebí, Eh, zautomatizovat eh, a eh, učinit inteligentnějšími energetické sítě a také do toho zapojit mnohem více spotřebitele. Například každý večer dochází k vrcholu spotřeby, když se lidé vrací, když zapnou určitý počet elektrospotřebičů, tak to jsou prostě ty mezní hodnoty. A tady je zapotřebí spotřebitele upozornit aby si eh, to uvědomil a aby se choval tak, aby existovala skutečná energetická účinnost. Co by bylo pro průmysl špatné, by bylo, kdybychom nedokázali eh, potvrdit stabilitu eh, pravidel, která existují v rámci ETS tato pravidla eh, byla vlastně teprve nebo jsou teď eh, transponována do vnitrostátních eh, právních norem a pokud je začneme měnit, tak ty jednotlivé zúčastněné strany ztratí totálně důvěru a důvěryhodnost a spolehlivost našich systémů bude ohrožena. Takže je třeba takové mechanismy o kontrole energetické účinnosti stanovit na základě jednotky otázky činnosti a e, za, e, zachování principu subsidiarity. Členské státy by měly mít tím pádem i možnost e, uplatňovat alternativní možnosti, aniž by komise systematicky se vůči tomu stavila. A e, chci ještě závěrem říct, že si myslím, že je důležité se zaměřit na všechny investory. E, to znamená ne tvrdit, že je tady pouze jedno technické řešení, ale je prostě třeba kontrolovat e, účinnost těch jednotlivých mechanismů v různými způsoby. Děkuji za pozornost. Merci beaucoup. Theodoros Kulakakis. Thank you. There are... Děkuji. Eh, chtěl bych nejprve říct, že Peter Lize pracoval na tomto tématu dlouho a usilovně a myslím, že odvedl dobrou práci. Ale eh, jsou tady tři specifická témata. Nejprve veřejné budovy, když procházejí renovací. My máme samozřejmě v období e, nedostatku ty rozpočty velmi napnuté a proto je třeba být maximálně efektivní a myslím, že je dobré vždy provádět ty analýzy e, nákladů a výnosů právě u těch veřejných budov, u jejich budoucího užití. Máme případy, kdy energetická účinnost není absolutně ve spojení s tím užitím e, budovy. Je to, dejme tomu, nějaký prázdný E, obrovský palác, kde dejme tomu to zefektivníme z e, hlediska energetické účinnosti, ale pak ten, e, tu budovu nikdo nepoužívá. Za druhé, není možno se soustředit pouze na energetickou účinnost. Musíme skutečně vidět i další faktory a takovéto budovy jsou obrovským tématem. Musíme se zaměřit na další okolnosti a ne jít cestou nějakých slepých eh, jednostranných rozhodnutí. A ještě k těm elektropodnikům, když jsou eh, vlastně jakoby vnímáni jako promotéři eh, prosazovatele energetické účinnosti. Tady existují různé motivace. O jejich motivací je samozřejmě prodej elektřiny. A pokud eh, oni budou mít prosaz- na starost prosazování tedy energetické účinnosti, tak zároveň to musí být celé koncipováno tak, abychom jim vlastně nezabraňovali dělat jejich základní práci. Děkuji, Tania Vaskava. No. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych napřed poděkovala Petrovi Lízemu za dobrou analýzu i analýzu pozměňovacích návrhů. Já mám několik specifických témat, o nich chci hovořit. Prodej řekl, že bychom měli zvážit flexibilizaci opatření. To mohu plně podpořit a začala bych eh, článkem 4 to je ten 3% cíl v oblasti veřejných budov. Zde se předepisuje, že tedy každý rok se má sanovat 3% veřejných budov. To je ale příliš náročné pro jednotlivé obce. Už o tom hovořil pan předseda v souvislosti se sociálním bydlením. Obce musí masivně zvýšit uh, sanaci budov, proto navrhuji v pozměňovacím návrhu 103 pouhá 2%. A také bychom měli zvážit toto. Je to nezbytné, aby tato 2% byla dodržena vždy přesně každý rok. Já se domnívám, že to není nezbytné. Pro zvýšení energetické účinnosti bude stejně užitečné, když se to vezme jako průměr let do roku 2020. A proto navrhuji v pozměňovacím návrhu to to pozměňovacím návrhu 111. Článek 10. Eh, národní plány v oblasti tepla a chladu. Eh, je tam zvažováno, že tedy státy by měly vytvořit tyto plány a také vytvořit nitrostátní legislativu, která se dotýká územního plánování měst i venkova a že by se jí měly přizpůsobit tyto plány když si toto čtu, tak to pro mě vypadá jako obrovská administrativní zátěž a musíme si říci, jaký užitek to přinese v oblasti energetické účinnosti. Domnívám se, že detailní zadání eh, týkající se plánů jednotlivých obcí v příloze 7 výrazně zasahují do samozprávy a proto žádám také zlepšení v této oblasti. Navíc článek 10 eh, obsahuje další pobídky k tomu, aby se eh, rozvíjela dále účinná kogenerace. Kogenerace je eh, výborná technologie, nicméně někdy je potřeba, aby například plynové elektrárny byly připojené do sítě bez eh, kogenerace, aby zaručili stabilitu sítě. A děkuji Petrovi Lízemu, že podporuje tento pozměňovací návrh. Takže já děkuji za pozornost k mým konkrétním tématům. Děkuji není kolega Děkuji. Já si myslím, že toto je téma, které je tak trochu pro nás eh, frustrující. Eh, zdá se, že nic nebrání eh, tomu, abychom s tím něco dělali, ale zatím se to tak neúplně daří protože ta opatření prostě nejsou přijímána a my e, to musíme sloučit s těmi závaznými cíly, i když e, členské státy jsou proti. Pokud nebude vyvinut dostatečný tlak, e, tak to členské státy prostě nezačnou provádět. SEPA a jo, Leinen to už řekli. Jsou tady nějaké inherentní rozpory protože pokud eh, v legislativě bude figurovat něco jako veřejné budovy, tak to specificky určené a ne závazné cíle, tak to nebude úplně ono, protože členské státy by měly rozhodnout, kde budou energeticky účinně jednat nejdříve, spíš než to, abychom my pro ně stanovilo, stanovili, že to bude eh, ve veřejných budovách. Skutečně bych ráda, kdyby se hodně udělalo pro energetickou účinnost veřejných budov, to jistě ano, ale my bychom se měli snažit držet našich cílů. 25 snížení v roce 2020, do roku 2020 a e, tak jsme to v našem výboru již mnohokrát opakovali a měli bychom se tohoto cíle držet. Další věc, kterou jsme již řekli vícekrát, dlouhodobé cíle. Tam je důležité, aby průmysl věděl, s čím může počítat, aby se dali dělat určité prognózy. Takže to bychom měli mít neustále na zřeteli, eh, protože ti eh, různí aktéři se musí mít možnost přizpůsobit eh, požadavkům budoucnosti. And Sweden is a country with a high standard of buildings. So the question is, how do you... Otázka je samozřejmě, jak se k těmto věcem postavit, eh, jak vypočítávat eh, ta úsilí, vlastně propočítat, kvantifikovat to úsilí, které již bylo vykonáno a eh, co s tím. Dobře, každopádně teď je na řadě Kristýna Gutierrez. Děkuji, pane předsedo. Tato směrnice, já z ní mám trochu pupínky. To je směrnice, i když se na ní člověk podívá skutečně pořádně, vyhradí si na to čas, tak prostě Eh, někdy to, co je na začátku, neodpovídá úplně tomu, co je na konci. V roce 2004 jsme si něco přáli, v roce 2006 jsme to trochu změnili, věci se vyvíjejí a teď před námi leží co si, co odpovídá konečně tomu, co jsme vlastně chtěli úplně z počátku. Tady eh, je to tedy otázka cíleného přístupu zavádíme tady určité povinnosti, e, určité závazky pro členské státy. Já pracuji přímo s regiony, přímo na místě. A musím říct, že na místě pak opravdu vnímáme e, tu energetickou účinnost jako něco zásadního. Ale článek 7 a pak ty systémy těch bariér ve článku 8 a inteligentní E, počítače e, či e, tato otázka, kdo to bude vlastně platit, kdo zavede ty sítě, protože jde přece o to zavést tyto počítače v těch jednotlivých oblastech, v jednotlivých čtvrtích. Je prostě zapotřebí také pro tuto e, věc získat veřejnost, e, obyvatele, aby oni začali šetřit. Takže mně se zdá, že bychom se vlastně měli vrátit e, k systému sociálního přerozdělování, protože tady to bude opravdu otázka finančních prostředků a bude třeba pomoci těm, kteří na to nebudou mít. A dostáváme se vlastně k návrhům, které se již dotýkají soukromého vlastnictví. Já jsem pro novou koncepci eh, sociální rovnosti prostřednictvím energetiky s výhodami, které by byly dobré pro všechny na té mírní, místní úrovni. Tady se skutečně dostáváme eh, k velice zásadním věcem a k tomu, že se to už dotýká soukromého vlastnictví konkrétních osob, soukromých eh, vlastníků jednotlivých budov, jednotlivých nemovitostí. A dostáváme se eh, k problémům, které jsou tady tak jakoby řešeny s velkou frivolností, velice odlehčeně a přitom je to přece tak zásadní věc, je třeba to také vidět z historické perspektivy. V roce 2004 jsem navrhla pozměňovací návrh k tehdejšímu textu tak, aby se zajistilo, že pokud to, co bude navrženo, nebude přijato, tak se to prostě předloží následně e, v různých e, situacích. To, jsou, to je třeba otázka těch konkrétních opatření pro historické budovy. E, pro historickou architekturu. Tady, e, předví, e, tady chceme, aby členské státy jednaly v oblasti veřejných budov. No a ty, kteří tak neučiní, tak budou prostě pranířováni, ale budou tady nějaké finanční stimuly, jak to bude s těmi historickými centry. Ty z toho vyjmeme, Eh, je prostě třeba si uvědomit, že historická eh, centra a historické eh, pamětihodnosti jsou předmětem nejrůznějších studií v Evropě. A mimochodem z hlediska energetické účinnosti je to často zajímavé. Tyto budovy jsou opatřeny velmi silnými zdmi a jsou často dosti energeticky účinné. Pak jsou tady různé nové moderní možnosti. Takže já to celé říkám proto, že je třeba tady vyvíjet trochu eh, zásadnější eh, výzkumnou činnost právě v těch historických centrech měst. Je třeba zohlednit typologii, užívání těch budov, způsob eh, užívání těch budov a přitom také mít na zřeteli užívání obnovitelných zdrojů energie. Otázkou je, zdali dáme všem e, obyvatelům e, možnost, aby tady se tyto věci řešily. Já jsem e, k vám byl laskav, protože vím, jak vášnivě toto téma obhajujete. Teď je na řadě Himle. Děkuji. Pokud chceme dosáhnout cíle 20% energetické účinnosti, tak si musíme uvědomit to, že musíme hledat možné úspory. Nezastírám, že zpráva pana Lízeho obsahuje celou řadu dobrých návrhů. Jde také o konkrétní závazky. Nejde jenom o to, že by ukazoval dobrý směr. Ale vidím zde celou řadu pozměňovacích návrhů, které nejsou nezbytné. Například se to týká energetických auditů každé tři nebo roky nebo každých pět let. Takovéto audity znamenají vysokou administrativní zátěž. Například v nemocnicích je třeba upravovat střechy, musí se změnit eh, izolace a podobně. A po pěti letech, až eh, budou zavedeny certifikáty, tak eh, se budeme muset podívat na to, jak bude vypadat proces energetické účinnosti a zda dosahuje požadovaných cílů. A potom cíl 3% v oblasti renovace budov. To je samozřejmě důležitý cíl, nicméně veřejné budovy jsou někdy e, v rukou jiných subjektů. A pak je tu ta otázka, komu ta daná budova vlastně patří. I to je něco, co je třeba zohlednit. A také musíme zvážit problematiku historických budov. Možná bychom zde měli připsat, jak chceme dosahovat energetické účinnosti v této oblasti. A potom další téma, to je energetická chudoba, o které hovořil pan poslanec Poc. Když eh, náklady alespoň z části budeme chtít přesunout tak tyto náklady by se neměly přesouvat na podniky vyrábějící elektrickou energii, protože oni toho využijí k tomu, aby zvyšovali cenu energie. A to není pozitivní pro jejich zákazníky. Proto bychom měli jít možná cestou eh, veřej, eh, podpory z oblasti veřejných financí. Nemůžeme poskytovat veřejné dotace a potom říci, že to není veřejná podpora. A chci také upozornit na to, že potřebujeme příslušné správní orgány, které mají posoudit to, zda se v daném případě jedná o energetickou chudobu nebo ne. Pan Florence. Děkuji, děkuji také panu Lízemu. Já fandím závazným cílům. Při posledních dvou nebo třech hlasováních jsem se vyslovil pro závazné cíle, nicméně je mi také jasné, že to není něco, co můžete úplně jasně e, říci a nařídit někomu, že je to proces. Ale když se podíváme, kde jsme stanovili dobrovolné cíle a dobrovolné závazky a co z toho nakonec vzešlo, tak ten výsledek je dosti skromný. Takže já bych rád připomněl to, že jsme na začátku celého procesu a nakonec můžeme vždy dojít ještě k rozumnému řešení, jako zde navrhoval Petr Líze, Nicméně možnost závazných cílů je něco, co bychom neměli ztrácet ze zřetele. Pokud nakonec potom s radou dosáhneme nějakého mírnějšího řešení, no to se uvidí. Také chci připomenout to, že těch 1,5% snížení v oblasti elektráren ročně má opravdu smysl, když to promyslíme. Ale ptám se, zda to má smysl u průmyslových zařízení, které vyrábějí energii na základě svých odpadních plynů a mají třeba jenom dva, tři nebo pět zákazníků. Zdá tedy, to má platit i pro takovou kogeneraci nebo odpadní plyny. Potom zde zazněly komentáře týkající se auditu. Domnívám se, že provozní audity jsou správná věc. Já to znám ze svého vlastního podniku, že pak člověk alespoň ví, o jakých číslech hovoří, protože ti největší eh, podniky na světě ty to vědí, ale ty malé a střední podniky, které mají nějakých 30-40 elektromotorů, nějaký ten jeřáb, nějaký ten eh, bagr, to pochybuju, zda má přehled takový podnikatel o své energetické účinnosti. Dá se to vždy přepočítat potom na tunu vyprodukovaného zboží, takže já se domnívám, že energetická účinnost má svůj smysl a energetický audit také, ale měli bychom to přesněji definovat, protože někde se ty audity jmenují systém energetického řízení a opravňují potom například podniky k určité daňové preferenci takže jsem zde podal pozměňovací návrh, který ještě danou věc vyjasňuje a jinak bych velice rád podpořil to, co zde říkal Petr Líze. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je Fíkun. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto téma jde cestou boje proti klimatické klimatickým změnám a oteplování planety a také e, proti e, rostoucímu trendu nedostatku energetických zdrojů u e, obyvatelstva. Toto jsou dvě základní věci a já se domnívám, že myšlenka omezit věci a předložit určité standardy je v tomto směru naprosto nutná. Na druhou stranu si myslím, že my jako výbor pro životní prostředí bychom se měli opřít o e, politiku soudržnosti a e, politiku e, regionálního rozvoje. Vysvětlím to. V rámci Evropského fondu pro rozvoj hospodářský rozvoj venkova se tedy předpokládá, že po skončení eh, toho stávajícího programového období je na to budoucí od roku 2014 až do roku 2020 20 z veškerých eh, finančních prostředků eh, dát na otázku energetické účinnosti. Takže Evropa bude tlačit členské státy na to, aby zlepšili situaci zlepšili řešení problémů spojených s energetickou účinností, ale zároveň také jsme pozitivní, protože e, Evropa bude spolu financovat, bude se podílet na těchto nápravných opatřeních. A já bych chtěla e, jménem výboru ENVY předložit e, pozměňovací návrhy, které se vztahují ke zprávě o rozvoji venkova ve světle toho, co řekla paní Gutierrez a paní eh, Hübner o eh, těch eh, historických architektonických památkách. To musíme zohlednit a prostřednictvím regionální politiky Evropa se musí zúčastnit i finančně. Děkuji. A paní Estrela je posledním řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Eh, chci říct, že otázka energetické účinnosti je opravdu zcela zásadní a cíle stanovené v tomto směru eh, Rovněž slyšela jsem tady o celé řadě pozměňovacích návrhů. Já jsem eh, předkladatelkou ze výboru pro otázky ženami. to vnímáme z trochu odlišného pohledu a tady vlastně se překrýváme i e, v té problematice sociálního bydlení. To je důležité téma. A e, je zapotřebí, aby e, sociální bydlení bylo bezpečné. Je to ostatně oblast, která spadá i do veřejného bytového fondu, ale bude to všechno finančně nákladné a přitom samozřejmě převažující většinou obyvatel sociálních bytů jsou lidé s nízkými prostředky, takže z hlediska životního prostředí, z hlediska ekonomického eh, musí existovat ambiciozní závazné cíle. Eh, je třeba, abychom šetřili eh, energetické zdroje. Eh, je to jednoznačné v Portugalsku. U nás doma jsme před několika lety přijali zákon o energetické účinnosti eh, veřejných budov. A musím říct, že to přineslo dobré výsledky. Samozřejmě u těch hodně starých opravdu starých budov. A Mám teď na mysli také e, to, že u historických budov ve centrech měst, e, tam se ta řešení hledají obtížněji, protože velmi často mohou e, tyto budovy být v soukromých rukou, ale zase jiné jsou veřejným statkem a není úplně jednoduché v obtížném ekonomickém Eh, situaci mít dost prostředků, především z veřejných zdrojů, na zlepšení situace v těch historických budovách. Ale eh, ta pozornost naměřená tímto směrem, to je dobrá věc a nesmíme to opomíjet. A pak tady byl ještě odkaz na malé a střední podniky. Eh, samozřejmě tyto podniky by neměly být penalizovány v kontextu těchto opatření a e, nemůže e, tady existovat směrnice, která by je e, zase vyčlenovala, vydělovala, ale jejich pozice musí být ochráněna. Jde tedy o to omezit náklady a e, samozřejmě spotřebitelé musí být schopni platit náklady za energetiku a e, to je v e, tuto chvíli zásadní. Teď je na řadě Paul Honson za Evropskou komisi. Děkuji, pane předsedo. Pan Líze velmi správně učinil také propojení s agendou, která se vztahuje ke klimatickým změnám a my si tady myslíme, že e, v tomto existuje velká přidaná hodnota. E, zase tady vlastně to nesmí jít proti ekonomickým e, výhodám. Je tady vlastně to, že 32 milionů do roku 2020 a 20 tisíc pracovních příležitostí jsou e, do značné míry velké cíle a i ekonomicky zásadní, ale je třeba, abychom veřejné prostředky využívali hospodárně a účelně. E, je to tedy e, otázka prostředků z Fondu pro soudržnost a pak tady budou také prostředky ze soukromé sféry takže s tímto e, úvodem chci říct, že návrh pana Lízeho vnímáme velmi pozitivně, jde správnou cestou a také pozitivně vnímáme podporu celého výboru. Náš celkový přístup je takový, že my nejsme nějak posedlí utkylými představami ohledně jednotlivých e, opatření, ale jde tady o to, abychom se dostali k cílu, který jsme si stanovali v roce 2007 na rok 2020. Takže nemusíme vlastně e, příliš e, diskutovat o těch opatřeních, které jsme předložili, ani zase až e, o těch cílech, které jsou stanoveny, ale co je pro nás pro komisi zásadní, je ten dvoufázový přístup, co se sílu týče, ten, eh, či dvě fáze. Takže první eh, fáze je prostě vytvořit ten soubor opatření, abychom se dostali k těm 20%. A pokud se nám to podaří, tak eh, budeme očekávat, že v kontextu těchto opatření si členské státy dobrovolně stanoví své cíle, které se každopádně budou vztahovat k tomu cíli 20% a my nebudeme muset jít cestou těch závazných cílů. My jsme je vypracovali vypracovali, my jsme ty cíle vypracovali, pan Zeber a další eh, hovořili o tom také, že vlastně z těch 27 členských států je pouze jeden, který je pro eh, to, aby cíle byly závazné a zároveň eh, v těch ostatních jsou státy, které jsou velmi silně proto. Takže tady je prostě určitá logika, pan Zebr o tom hovořil mohli bychom jít cestou závazných cílů a nepotřebovali bychom potom závazná opatření, ale nám se to v komisi nezdá jako dobrá cesta eh, k tomu, abychom dosáhli toho cílu, eh, kterým je těch 20 Pan Líze eh, hovořil o pozměňovacím návrhu 3.3. 3 a 3, 4 jak tedy zajistit, aby také zájmy průmyslu byly chráněny při realizaci těchto e, cílů a samozřejmě my se na tyhle věci rádi podíváme e, podrobněji. K těm nástrojům teď. Je tady celá řada myšlenek, které bychom mohli sdílet, které zazněly v rozpravě a které také eh, se objevují eh, v těch pozměňovacích návrzích. Pokud bych mohl se soustředit na jednu či dvě eh, otázky, kde jsme tak trochu v rozporu s tím, co zaznívá, spíš než abych hovořil o té převážné většině, kde E, souhlasíme. Tak e, pan Po e, hovořil o tom, že dopravní sektor by měl být také zapojen. My pracujeme na paralelním přístupu. Jde tady o implementaci plánu pro dopravu do roku 2050, ale nemyslíme si, že by bylo dobré, abychom tady přinášeli nějaká opatření, která by se překrývala s tímto stávajícím návrhem. Před Něco také hovořilo o nákladech na renovaci sociálních e, bytů. To je důležité téma. Tam bydlí lidé s nízkými příjmy. Výsledkem e, toho e, procesu renovace se zase sníží náklady na bydlení a, či na topení. A středně dobí trend je takový, že je samozřejmě třeba vnímat, že ta situace těch e, e, nájemníků se změní. Paní Grosset hovořila o nákladech ve Spojených státech. Je to veřejný sektor, právě sociální bydlení, e, který je sektor, který soustředil ta inovativní řešení. Takže my si myslíme, že to prostě lze provést, aniž bychom výrazně ohrozili ty lidi Eh, z finančního hlediska. Pak je tady otázka toho, že spotřebitelé by měli být více zataženi do celého procesu. To samozřejmě sledujeme a myslíme si, že eh, ty různé eh, návrhy, které v tomto směru již vytváříme, budou přijaty s pochopením. Pan Skalakakis hovořil o tom, jaké budovy by měly e, být e, předmětem renovace, že bychom to měli promyslet. Ano, já si myslím, že ty 3% to se bude rozhodovat na úrovni členských států a bude samozřejmě e, rozumnější, aby to bylo směrováno do těch oblastí, kde se to projeví nejúčinněji. A ohledně těch pozměňovacích návrhů. Ke článku 6 je jich opravdu hodně. To jsou ta podporná, ty podporné režimy pro uh, snižování energií. Pan Eichhout, pan Pok a další přinášejí užitečné eh, návrhy ohledně článku 6. Pan Poc a další přinášejí velmi užitečné návrhy e, v tomto směru. Pak jsou tady zase jiné pozměňovací návrhy, které by ten článek e, vyprázdnili. Pokud e, nepouž- tam ponecháme ten, to 1,5%, tak ten článek přestává být účinný. A nakonec ještě otázka těch chytrých Eh, počítadel a článku 8. Tady je třeba si uvědomit, že lepší fakturaci eh, toto nezajistí a eh, tím bych asi v tento příspěvek skončil. Kolega Lízek. Děkuji, já budu stručný. Dovolte mi nejprve, abych zareagoval na to, co zde říkali kolegyně a kolegové, zaznělo zde, že musíme zpřísnit cíle, že to výbor schválil. Ano, to je pravda, já jsem se na tom také podílel, že my jsme v minulosti schválili, se usnesli na přísnějším cíli, ale čas pokročil, nyní jsme eh, v legislativním procesu a ono nebude vůbec snadné ten cíl komise prosadit. A proto navrhuji, abychom naše úsilí soustředili na to, abychom prosadili ten cíl, který navrhla komise. Máme také celou řadu konkrétních e, příkladů toho, jak e, to břemeno rozložit. A státy mají různé svoje stanovené cíle, které vychází z cíle komise a tím pádem se to stává realistické i z hlediska politického. Pokud bychom se přitvrdili, tak to bude složité u toho návrhu e, rozdělení cíle nebyly žádné zásadní obavy, ale kdybychom tam před přitvrdili, tak to možná bude problém. Takže nejde o to zpřísnit cíl, ale učinit ten cíl závazným. Domnívám se, že zde došlo ke konsenzu, že si přejeme pokud možno závazné cíle a na oplátku nabídneme větší flexibilitu v oblasti nástrojů. Navážu na to, co říkali Jolainen a Theodoros Skilakakis který říká, že nemáme možnost eh, neomezeně vydávat veřejné prostředky. On právě v Řecku také bojuje za tento princip, proto je důležité, aby zde byla větší flexibilita. A proto navrhuji, aby se kolegové podívali na pozměňovací návrh číslo 4, kde už je ta první lex flexibilita, ale měli bychom zajít ještě dále. Jo, Leinen říkal, když se demoluje nějaká veřejná budova, protože ji nepotřebujeme, tak nemá smysl ji tři roky předtím nějakým způsobem sanovat. Proto je důležité zde provádět dlouhodobé plánování. A měli bychom spíše usilovat o otázku užívání energie takže když nějaká obec plánuje, že například do pěti let strhne, zdemoluje eh, nějakou část sídliště, tak to je také způsob, jak ušetřit energii. Takže my bychom neměli usilovat o ta 3% jako taková, ale o celkovou spotřebu energie v komunálních budovách. To potom obcím dá mnohem větší flexibilitu. A už je to uvedené v návrhu číslo 4, že je třeba zvýšit podporu, aby to celé bylo ufinancovatelné. Také podporuji to, co říká eh, kolegyně Grostet. Ano, také energetickou chudobu, kterou zde navrhuje Pavel Poc, eh, to bychom tam měli také dát. A také další eh, věci kolegyně a kolegů zohledníme konkrétně v závěrečném stanovisku. Na závěr chci říci, ano, je to výzva, ano, musíme investovat, ale vyplatí se to. Momentálně v EU platíme 400 miliard eur každý rok za dovoz energie. A to je asi pětkrát tolik, než kolik vydává EU pro zemědělskou politiku. A když se na to podíváme, jak právem se dohadujeme o těch 60 miliardách pro zemědělskou politiku, tak u těch 400 miliard, které vydáváme za dovoz energie, do toho bychom měli také vložit tolik energie, abychom těch 400 miliard eh, o notný kus zredukovali, protože pak se ta opatření skutečně vyplatí. Děkuji mnohokrát a náš malý vánoční dárek eh, směrem k evropským občanům je, že o tom budeme hlasovat 20. prosince. Dále, další bod pořadu jednání je zpráva Satu Hasy o tom, jak se má provádět umluva Marpol, co se týče emisí síry, kde je stanoveno, že ty emise by měly být žádná celá 5% do roku 2020 a do roku 2015 žádná celá jedna v těch oblastech seka. To bude tedy jistě zajímavá rozprava a proto prosím všechny, kdo si přejí vystoupit k tomuto bodu, aby se rovnou přihlásili. Takže i hned po tom úvodním přihlášení už seznam uzavřu, abychom měli k dispozici dostatek času. A mezi tím, kolegyně Satu, máte slovo. Děkuji mnohokrát kolegové, kolegyně, jak již řekl pan předseda, tak eh, hlavní věc, o kterou jde v tomto návrhu komise, je provádění rozhodnutí IMO, co se týče stanovení nebo respektive zpřísnění limitů pro emise síry. V současné době jsou a budou ty limity různé v různých oblastech moří. IMO stanovilo takzvané eh, oblasti, kde dochází ke tady kontrolní oblasti emise síry, takzvané oblasti SECA. V Evropě těmi oblastmi SECA jsou Baltské moře, Lamaňský průliv a Severní moře. Dále také USA a Kanada mají eh, tyto oblasti, a to sice obě pobřeží USA a Kanady, která budou zahrnuta do těchto kontrolních oblastí emisí síry, tedy SEKA. V těchto oblastech v současné době je limit síry 1% pro palivo a mělo by to být žádná celá 1% od roku 2015, zatímco ve všech ostatních oblastech to bude žádná celá 5% od roku 2020. Myslím, že to je jedna z nejdůležitějších reform v, eh, během našeho pětiletého mandátu, protože to procento znečištění moří, které pochází od námořních plavidel, je skutečně neuvěřitelně vysoké. Odhaduje se, že 50 tisíc lidí ročně zemře předčasně v EU právě z důvodu znečištění vzduchu z námořních plavidel. Je zřejmé, že e, národní doprava, námořní doprava začala provádět čištění emisí mnohem později než ostatní sektory. Emise síry ze všech pozemních emisí byly sníženy o nějakých, tedy emise pocházející z pevniny byly sníženy o nějakých 90% oproti takzvanému výchozímu roku. Oproti tomu v námořní dopravě tento proces byl zahájen teprve nedávno. Jestliže nebudou učiněna nějaká nová opatření, tak to bude znamenat, že během nadcházejícího desetiletí emise síry z námořní dopravy v evropských námořních oblastech převýší veškeré emise z pocházející z pevniny. To znamená emise z našich veškerých továren, elektráren, automobilů a tak dále. Všechno úhrnem jsou tady tedy opravdu velmi silné argumenty pro to, aby byla učiněna tato opatření, která odsouhlasila IMO, Mezinárodní námořní organizace. IMO rovněž umožňuje alternativní způsoby. Jediná možnost není změnit palivo na kvalitnější a čistší palivo, ale možností je také využít takzvané odlučovače, které Eh, vyčistí tedy výfukové plyny z námořních pravid, plavidel. A komise rovněž navrhuje, že, nebo říká, že tato alternativa je v pořádku. Další možností je také LNG, skapalněný zemní plyn. Ovšem to je možnost, která připadá v úvahu jenom u nových plavidel a my samozřejmě potřebujeme následně i příslušnou infrastrukturu, která bude toto palivo čerpat do lodí v přístavech. Všechny tyto varianty znamenají nejenom, že by se čistily oxidy síry, ale také by se čistily oxidy dusíku a elementárního uhlíku nebo saze. Samozřejmě bude to mít určité náklady, ale podle odhadů komise tak peněžní hodnota přínosu pro e, lidské zdraví je mnohem vyšší než náklady na toto opatření. Záleží samozřejmě na tom, jak vyčíslíte peněžní hodnotu přínosu pro lidské zdraví. Může to být e, taková částka, která dvakrát až 25krát převýší náklady. V zásadě se tedy jedná o velmi dobrý, kvalitní návrh, nicméně chtěla bych tento návrh ještě posílit respektive některé body v tomto návrhu bych chtěla posílit. Nejdůležitější pozměňovací návrhy, které předkládám, jsou jednak rozšířit tady tento limit žádná celá jedna procenta i na plavidla provozující pravidelnou přepravu cestujících to znamená trajekty a podobně, a to dříve, než navrhuje komise. Komise navrhuje, aby ten stejný limit pro plavidla provozující přepravu cestujících byl e, navržen až o pět let později, ale já navrhuji, aby to datum bylo stejné, aby to tedy bylo 2015 pro oba typy plavidel. když byla vypracována stávající směrnice, tak ten limit a ten, ta lhůta pro plavidla provozující pravidelnou přepravu cestujících byl stejný v rámci SEKA i v rámci těch ostatních oblastí. A já navrhuji to samé, ten samý princip. Potom druhý hlavní návrh, který předkládám, se týká toho, abychom rozšířili ty oblasti s limitem žádná celá 1% na všechna teritoriální moře, a to znamená tedy i oblasti, které nejsou oblastmi seka. To by mohlo vést k tomu, že se tam jinými slovy stanoví ten strop, který musí v současné době dodržován v přístavech EU, tedy ve výši žádná celá procenta, a tento limit by byl rozšířen i na teritoriální moře. No a poté tady mám třetí návrh, a ten se týká toho, aby do konce příštího roku komise aby komise zvážila možnost zřízení nových oblastí s eh, omezeným množství emisí v evropských mořích a aby o této věci informovala parlament a radu a aby předložila návrhy na případné nové kontrolní oblasti. No a konečně můj čtvrtý návrh se týká toho, že bychom měli pravidla eh, státní podpory učinit více flexibilní, protože bude to něco stát, ty náklady budou nejvyšší pro námořní průmysl, tam, kde jsou ty cesty nejdelší, v těch oblastech seká. Takže já se domnívám, že bychom mohli ten přesun těm novým technologiím o něco zlevnit. Myslím si tedy, že ten přechod na nové, lepší technologie bychom mohli usnadnit tím, že po určitou omezenou dobu zajistíme, aby pravidla státní podpory byla o něco flexibilnější, čímž pomůžeme průmyslovým sektorům, které budou mít nejvyšší náklady, takže tím jim pomůžeme se vypořádat s touto transformací, s tímto přechodem. A také by to navíc mohlo pomoci nastartovat trh s novými technologiemi. Děkuji mnohokrát. A teď přečtu seznam řečníků. Nejprve čtyři stínový zpravodaje Firnej, Kalmer, eh, Kalmer a Wills. Dále následující řečníci Skelakakis, Ayuso, Florence, Mojkonajte, Tatarella, Manner, Tremopulos, Kuhn a Pierelo. Chybí mi někdo? Ne, takže tímto seznam uzavírám. Stínoví zpravodaje budou mít tři minuty, ostatní řečníci dvě minuty a prosím, nepřekračujte časový limit, protože jinak to nezvládneme. Takže za prvé Kristofr Jel. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že eh, když člověk přežene eh, tu dobu, tak eh, vy zdviháte obočí. Doufám, že to nenastane. Řešit síru, to je dobrá věc. Chceme, aby to IMO řešilo, chceme to dlouho, oni to provedli, je to eh, samozřejmě obtížné téma, jde o to eh, řešit eh, znečištění u samého počátku, u zdroje a myslím, že vy, že ti, kteří to poznali zblízka, vědí, že to problém je a je dobře, že se s tím něco děje. Ale ten způsob, jakým se s tím IMO vypořádává, není až tak brilantní. E, do nula, e, získat to až na 0,1 od roku 2015 a pak 0,5 od roku 2020 nebo 2025 v Jižní Evropě. To je prostě málo. Je to důsledek po e, hybu členských států uvnitř IMO, ale myslím, že takovýto harmonizovaný e, přístup e, to e, je možná otázkou vhodnou pro členské státy, ale nevím, jestli je to dobrý přístup u Evropského parlamentu. Já vím, že ty zdravotní důsledky jsou velké, Eh, především v jižní eh, části Evropy a těžko tady nějak eh, dělat rozdíly mezi významem a důležitostí života na severu či jeho kontinentu. Pokud si v tomto směru budeme počínat špatně, tak to vlastně skončí způsobem, který si nepřejeme. A to bude silniční doprava, která to bude řešit. E, já souhlasím s tím, že bychom vlastně e, měli e, učinit kroky, abychom věci prováděli harmonizovanějším způsobem. Každopádně 2015 to je za dveřmi. Možná, že je eventuálně možné, aby se to provedlo, ale já jsem se například setkal s finskými a švédskými výrobci a e, čtyři e, z nich e, už vlastně se v této oblasti pohybují, takže těch informací je poměrně dost. Pak je otázka také paliva, za jeho dost. Komise říkala něco o nějakém toolboxu, o nějakém souboru nástrojů. Chci vědět, kdy to předloží. A úplně poslední věc, nechci, abyste zvyhal obočí, eh, kontroly NOx, tak samozřejmě tam je třeba se nad tím zamyslet, pak je to otázka částic a členské státy tady mají celou řadu e, odpovědností. Říkáte, že to budou vlastně stanovovat e, a řešit. Jsou toho schopny. E, také říkáte, že státní podpora by mohla být řešením. Já si nemyslím, že teď by byl problém v pravidlech. Teď je problém v těch zdrojích. A pokud tedy je problém s financemi, tak spíš otázkou je eh, kdy než jak. Dalším eh, je kolega Kramer. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Hovoříme zde o opatření týkajícím se kvality vzduchu. Já jsem byl zpravodajem, stínovým zpravodajem v této oblasti již mnohokrát a parlament vždy říkal, že musíme pracovat u zdroje a ne se zaměřovat na hotspoty ve městech, kde jsou i neúčinná opatření. Zde máme opatření, které je účinné, které je také nákladově efektivní, je to relativně laciná záležitost, jak eh, zlepšit kvalitu paliva a ovlivnit tak lepší kvalitu ovzduší. Takže je jasné, že směrnici, jaký zde komise předkládá, je smysluplná v celé řadě oblastí od eh, dopravy až po průmysl, a elektrárny jsme udělali mnohé a dosáhli výsledků, zatímco v námořní dopravě nebylo zatím téměř nic a proto toto opatření je smysluplné. Já bych rád upozornil také na to, že zde máme mezinárodní umluvu a přáli bychom si v celé řadě jiných oblastí mít mezinárodní úmluvu na úrovni příslušných organizací. Zde mezinárodní úmluvu máme, která je právně závazná, a e, kterou je nutné implementovat, takže je důležité, aby jsme ji také implementovali. Nicméně je zde několik problémů, na které chceme poukázat. Nejsem zcela přesvědčen o tom, co zde navrhuje Satu Hasi, že bychom měli jít výrazně nad rámec návrhu IMO. Nemyslím si, že je smysluplné mít e, usilovat o to, aby vš- bylo úplně všude to 0,1%, spíše otázka, kdy to bude. Musíme zajistit, aby to bylo technicky a hospodářsky schůdné. Když hovoříme o těch eh, oblastech seka a chceme zpřísnění ještě nad jejich rámec, tak eh, já bych navrhoval nejprve kriticky zjistit, zda je to vůbec realizovatelné, jaká paliva jsou eh, k dispozici, jaké by to mělo dopady. Také nejsem proto, abychom přenechávali komisi, aby hlásila nové oblasti SEKA, to by mělo zůstat na úrovni členských států. Tady nemusí zasahovat komise. A e, předesílám, že já nejsem e, poslanec, který by pocházel z oblasti někde na pobřeží, takže mi nemůžete podsouvat partikulární zájmy, ale bylo by možná dobré posoudit, zda v rámci té oblasti SEK je například doprava na krátké vzdálenosti, trajekty, lodě, které e, převážejí lidi nebo zboží na krátké vzdálenosti a zda by tato úprava potom nevedla k něčemu, co by se nám nelíbilo. Když například vidím, že se celá řada zboží převáží přes Balt do Skandinávie a my možná přijdeme příliš rychle s těmi požadavky, e, e, které se budou dotýkat provozovatelů trajektů, takže možná dojde potom ke změně volby dopravy. Vidím zde, že je jistě nezbytné zjednat nápravu v oblasti dopravy a přepravy na krátké vzdálenosti, kde je E, určitá hustota dopravy, je zde i konkurence k silniční dopravě, takže zde bychom možná tu úpravu v oblasti seka mohli trochu odložit. Takže já jsem principiálně pro, ale co se týče dalších přísnění, je třeba posoudit, zda jsou ekonomicky schůdné. Děkuji a nyní kolega Kalanen. Děkuji. Doufám, že dodržím vyměřený čas. Nejprve chci poděkovat Satu Hasi za veškerou práci kterou odvedla a také e, se opravdu snažila zapojit všechny stínové zpravodaje a frakce. Ještě než budu připomínkovat návrh komise, tak chci říct, že velmi podporuji tu dohodu AMO a my bychom měli opravdu e, si dát pozor, jak se k tomu postavíme, jestli to budeme nějak rozpitvávat, či e, naopak e, přejmeme s, e, s, s nějakými úpravami. Měli bychom si dát pozor na to, jestli budeme chtít jít nad rámec této smlouvy. Co se týče komisního návrhu, tak tady jde o to, aby se to sladilo, tento návrh s Marpol 6, s přílohou 6 Marpolu Eh, ohledně kvality zdraví, ale musíme si uvědomit jednu věc, eh, požadavek eh, na tato paliva samozřejmě zvedne náklady a v některých ohledech, jak tady již bylo řečeno, musíme být velice obezřetní, abychom vlastně nepodporovali ty o vrácené modely, v tomto případě e, vlastně nový nástup e, většího objemu silniční dopravy na úkor e, dopravy námořní cestou. A pak samozřejmě je otázkou dostupnosti příslušného paliva. Bylo by škoda a bylo by nežádoucí, aby se ty zasilatelské firmy ocly v situaci, kdy z tohoto důvodu Eh, tedy by nemohli provádět svou činnost. A je tady ještě jedna věc, která mi dělá eh, hlavu a nemám k tomu nějaké eh, konkrétní odpovědi monitoring. Eh, nevím, jak se vlastně předpokládá, že se ten eh, monitoring bude provádět, aby se zajistilo, že správné palivo se bude používat na správných místech a ve správném objemu a to je třeba si ještě více osvětlit. A jak také Satu ve své zprávě říká, zůstává otevřená otázka, zdali by se to mělo rozšířit eh, ze severu z eh, pobaltské oblasti na jih do středomoří. Měli bychom jistě se snažit zajišťovat eh, rovné eh, podmínky a vzhledem k problémům, ekonomickým problémům, kterým čelí naše podnikatelská sféra, je otázkou, zdali toto vlastně je ta správná, správná cesta, zdali tedy jít těmito nákladnými, poměrně nákladnými opatřeními v této době. Děkuji. Další je Sabina. Sabina Wills. Děkuji, děkuji Satuhasi za skvělou zprávu. Já jsem z Hamburku a jak jistě víte, Hamburg má jeden z největších přístavů v Evropě. Struktura přístavu rostla historicky, takže přístav je dnes vlastně v centru města, takže ve dne i v noci projíždějí lodě centrem Hamburku. Takže není divu, že znečištění z lodí je téma, které se týká obyvatel Hamburku i mě. Neměli bychom hovořit jenom o dopadech na osoby žijící u pobřeží, ale i dopady na ekosystémy, například Arktidy, zde se pluje častěji a emise zde eh, eh, dělají eh, velkou škodu a vedou také k další změně klimatu. Také sdílím názor na stanovení limitních hodnot. Limitní hodnoty jsou důležité, protože seka pokrývá pouze malou část evropských vod. Dále chci podtrhnout, že návrh Satu Hasi, aby eh, limitní hodnoty vstoupily do platnost v roce 2015, podporuji. Není akceptabilní, že hovoříme v souvislosti s nařízeními nebo směrnicemi o opatřeních, která mají vstoupit v platnost třeba až za 10 let. Také plně chápu, že e, průmysl a jednotlivé podniky se nemohou ze dne na den přizpůsobit nové legislativě. Ale to, že leží na stole návrhy, podle něhož e, má směrnice vstoupit v platnost v roce 2020 nebo později, to je pro mě naprosto nepřijatelné. E, standardy Mezinárodní námořní organizace už jsou tři roky známé, EU je e, přijala e, a přivítala a byly přijaty. Přísnější cíle jsou vždy šance, nemohou všichni vyrábět ekologické a ekonomické lodě. Zde je potenciál, abychom nabízeli Evropu jako centrum čisté lodní dopravy. A obavy, že v roce 2015 najednou nebude dostatek Eh, paliva s eh, malým obsahem síry eh, jsou přehnané, ještě máme tři roky času. I když u nákladních automobilů budou přísnější pravidla o roku, od roku 2014, tak nebude nedostatek paliva. Rafinérie využijí čas, aby upravili svoji výrobu. Potom také máme možnost skapalněného zemního plynu. Co se týče odlučovačí, k tomu se stavím eh, skepticky, protože zbývají nakonec vysoce toxické odpady. Zda tato technologie nakonec bude efektivně fungovat, to teprve ukáže čas, takže zde eh, souhlasím s předřečníkem. Je to efektivnější začínat na začátku řetězce a Eh, jiná cesta než snížit obsah síry v palivech eh, není. Takže zůstaňme realističtí a nediskutujme o tom, že směrnice vstoupí v platnost až Bůh ví kdy. Kolegyně a kolegové, neměli eh, byste se stát nástrojem rejdařů. Není vhodné, že nám podnikatele vždy prezentují hororové eh, scénáře jenom proto, aby některé plány byly posunuty na neurčito. Potrhuji, že inovace potřebuje motivaci ze strany legislativy, protože co se týče lepší ochrany životního prostředí, eh, jen málo podniků zde postupuje dobrovolně ku předu. Tak to bylo poslední ze stínových zpravodajů, teď ostatní řečníci. Prosím, kolego. Já bych také chtěl poděkovat zpravodajce a myslím, že v tomto směru přišlo IMO s účinným návrhem. Je to obrovské snížení a hovoříme také o obrovském snížení, kterému dojde eh, na vhodných místech. Jsou případy, kdy musíme tlačit směrem k ještě ambicioznějším environmentálním opatřením. Ale zase jsou jiné situace, kde musíme prokázat určitou uměřenost. A e, to je e, něco, o čem chci hovořit. IMO v tuto chvíli řeší také emise CO2, e, otázky kolem klimatických změn a to, co bychom vyslali za signál, kdybychom šli cestou nějakého mnohem ambicioznějšího legislativního nástroje, e, tak by znamenalo, že IMO e, by přišlo v oblasti CO2 s méně ambiciozním návrhem, aby získalo lepší vyjednávací prostor Eh, pokud tedy eh, viděli, že hrozí změna poměrně rozumného návrhu, s kterým přišli. A pak je to ještě otázka eh, dalších dodatečních nákladů. Jsou tady země, které mají řadu ostrovů, hovořím additional cost o Řecku, které má stovky, ba tisíce ostrovů, ve vlastní zemi. A je to otázka, zase e, toho, že by se vlastně zničily životy e, obrovského množství lidí, kteří závisejí na té dopravě. A e, pak je tady samozřejmě téma zdravotní, zdravotnictví. Za to děkuji, ale musím vám říct, že ekonomické obavy v tuto chvíli představují mnohem větší zdravotní zátěž v Řecku než emise CO2. To tedy musím připustit. Předseda, děkuji. Na řadě je kolega Jusa. Kolegyně. Mikrofon. Ano, děkuji. Chtěla bych nejprve poděkovat eh, zpravodajce a stínovým zpravodajům a e, dovolte malou připomínku. E, tato e, směrnice se vlastně stahuje ke směrnici z roku 99 Marpol. Paní kolegyně chce jít nad tento rámec a přeje si také změnit to zónování, ty oblasti. Jsou to ty oblasti, kde se kontroluje emise síry, tak jako jsou oblasti, kde se kontroluje zase eh, kontroluje určité druhy a tak dále. Ale ono nejde všechno harmonizovat, harmonizovat napravo, nalevo. Mně se zdá, že ten návrh, který eh, vypracoval AMO, je rozumný eh, opírá se o určité již mezinárodní dohody. Dovolte několik připomínek. Jak e, říká komise, e, od 1 do 4 se zvýší náklady. 65 e, je zvýšení, maximální zvýšení ceny paliv. A e, pak e, jsou tady další e, zvýšení, která vyplývají ze studie, kterou nechala vypracovat komise. A největší zatížení bude pro podniky, které přinášejí vlastně eh, tou dopravou nejmenší přidanou hodnotu, doprava železa a tak dále. Jsou to malé a střední podniky, takže se to dotkne eh, kovoprůmyslu, stavebnictví a chemického průmyslu. Takže vzhledem ke všem těmto eh, okolnostem jsem proti návrhu paní kolegyně. Děkuji. Florence je další, pan Florenci je dalším řečníkem. Děkuji Satuhasi za eh, tento ambiciozní návrh. To je určitě správné, že byl předložen, ale nemáme jinou volbu, než eh, implementovat to usnesení IMO v Evropě, když to bude chvíli trvat. Nicméně zde můžeme mít několik otázek k těm procentům. Nicméně, co je důležité pro mě, je to, abychom v této oblasti měli také férové podmínky obchodu a konkurenceschopnosti, protože když si některá zadní dva vrátka necháme, jiná zase ne, tak nevím, zda je to ta správná cesta. Palivo v lodní dopravě je tisíckrát eh, více znečištěné než paliva například v našich automobilech. Tak je třeba rychle jednat a jednat brzy. Proto se chci zeptat komise, proč se zde hovoří pouze o určitých lodích, sice o trajektech, ale není tam eh, přeprava osob, ale možná, že zde nejsem dostatečně informován, to bych si potřeboval vyjasnit. A druhá otázka zní, co bude s těmi zem, e, loděmi, které budou připlouvat do zemí, kde příslušné palivo nebude k dispozici. Protože když jsme zde měli změnu e, v te, u tématu bezolovnatého benzínu, tak jsme takový problém měli, takže máte na to odpověď? Děkuji mnohokrát a dále má slovo pan Tatarela. Děkuji, pane předsedo. Já to vezmu velmi stručně. Také já bych chtěl uh, poblahopřát paní zpravodajce za dobře odvedenou práci. Nicméně zatímco se domnívám, eh, že návrh komise je naprosto akceptovatelný, protože eh, v základě jde tedy o to, aby mezinárodní úmluva byla převedena na území EU tak jsem poměrně skeptický vůči těm návrhům, které navrhla právě paní zpravodajka. V rámci našeho výboru jsme vždy velmi oceňovali práci paní zpravodajky. A já bych chtěl tedy paní zpravodajce a stínovým zpravodajům navrhnout, zda bychom mohli ještě znovu přeskoumat ty návrhy, které tady paní zpravodajky zmínila, tedy číslo 19, 14 a 15, protože dopady těchto pozměňovacích návrhů na mm, sektor námořní dopravy by mohly být velice závažné. Co se týče snížení té lhuty o pět let, tak ano, samozřejmě pět let to lepších než deset let. Eh, Kdyby to mohlo začít platit už příští rok, to by bylo ještě lepší, ale zároveň si musíme uvědomit, jaké škody to paralelně přinese. Takže k tomuto bodu a stejně také k tomu bodu rozšíření na teritoriální moře, tak bych chtěl apelovat na stínové zpravodaje, aby prostřednictvím kompromisních návrhů našli návrh, řešení, které se bude co nejvíce blížit návrhům komise. Děkuji, dále má slovo Rika Manu. Kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia myös raportööri Satu Hassille. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Děkuji, Děkuji, pane předsedo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 Děkuji, to je zásadní otázka a cíle tím pádem musí být stanoveny vysoko a není možno minimalizovat tyto záležitosti. V tom původním návrhu se mi zdá, že jsou e, řešeny dvě, dva základní problémy, které také byly předmětem připomínek kolegů. Nejprve se jedná o ta omezení těch e, oblastí e, Severní moře a Baltické moře. Já naprosto souhlasím s tím, co říká kolegyně Sa, tu, že bychom to měli roz rozšířit na celou Evropu. A pak je to otázka zdraví v celé Evropě. A zároveň v celé Evropě bychom se měli snažit vytvořit konkurenční prostředí, které by bylo rovné pro všechny. E, nečinit něco pouze pro severní e, Evropu, e, protože ono to nepochybně bude mít dopady na určité obchodní a výrobní činnosti. Je tady ještě jedna věc, to přechodné období, to se neobjevuje ve zprávě. Pět let je minimum občanům. E, jistě můžeme to vidět ideálně, všechno půjde e, dobře, ale zároveň buďme prosím realisti. Je třeba tohoto přechodného období pro e, průmyslové hospodářské činnosti a také proto, aby se mohlo dospět k určitým úrovním emisí. Není realistické si myslet, že technologie bude všude k dispozici do roku 2015, takže rozšiřme tato ustanovení, pomožme určitou mírou flexibility, aby se mohli zúčastnit všichni aktéři. Zohledněme to, jinak se stane to, že námořní doprava bude převedena na e, silnice a to není dobré. Další kolega. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je naprosto nezbytné vyčistit emise z námořních pravidel protože v současné době jsou tyto emise mnohem, mnohem horší než emise ze silniční dopravy. I kdybychom velmi rychle zavedli tyto nové, nové limity, tak budeme mít stokrát více síry v emisích z lodí, než máme v emisích z prostředků silniční dopravy. Myslím si tedy, že to je velmi důležitá oblast, kterou musíme podporovat. Jestliže se ta situace změní na základě nových norem, tak eh, konkrétní hrozba bude ovšem ta, že začne docházet k návratu směrem k silniční dopravě. Protože není možné, eh, že, ale není možné, že nákladní námořní pravidlo bude konkurenceschopné jenom, když bude znečišťovat. To znečištění je velmi nebezpečné pro lidské zdraví. Studie dánského výzkumného střediska potvrdila, že ty emise z lodí vedou přibližně k 50 tisícům předčasných úmrtí v Evropě. Samozřejmě to vyčištění bude něco stát a e, hlasy, které budou v této souvislosti zasnívat z Řecka, by měly být vyslechnuty. Ale elektrárny a všechny ostatní znečišťující eh, objekty už byly povolány k odpovědnosti, aby vyčistili svoje emise. Takže eh, musíme to samé udělat i v oblasti emisí z námořní dopady a takto vyčistit naši atmosféru. Co se týče dále konkrétně těch přísnějších norem a toho, aby vstoupily v platnost již v roce 2015, tak eh, myslím si, že to není nic eh, ve srovnání s těmi náklady, které musíme vynakládat na řešení eh, těchto velkých emisí. Děkuji, pan kolega Kuhn. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také paní Hasi za její zprávu. Domnívám se, že je to skutečně důležité, abychom také pohlíželi na praktickou stránku emisí síry, oxidu síry, co se týče i lodní e, dopravy obecně, protože my máme strategii, kdy říkáme, že chceme e, přesunout přepravu z silnic e, na moře, co se týče přepravy na krátké vzdálenosti. A to je potom složité, když se podíváme na náklady. Chci říci, že ta oblast, která se nyní stane sekas, to znamená eh, Balt, Severní moře a Lamaňský průliv, tak eh, pokud eh, nějaká loď pojede na Turku, tak potřebuje 2700 mil v oblasti sekas a od roku 2015 budeme mít palivo v kvalitě motorové nafty, které bude o 60% dražší než to, které máme dnes. Takže ta diskuse by se měla zabývat také tím, jak dojde k narušení hospodářské soutěže tímto způsobem. A musíme také zohlednit ekonomiku a ekonomii v tom, této věci, aby ne nastal ten opačný trend, aby se přeprava nepřesouvala z moře zpět na silnici. To by bylo zničující a mělo by to za následek také mnohem větší škody na životním prostředí a zdraví občanů. Myslím si, že bychom mohli postupovat mnohem rychleji, když se dohodneme, že eh, u těch 3%, které jsou tak nebezpečné, protože jenom 2% emisí eh, pokry, pokryjí eh, oblasti seka, tak když přejdeme na 1% nebo na půl procenta, tak to půjde, ale potom už to bude velice složité. Takže my máme velice málo alternativ a vidím, že předseda už mi nedává moc času, ale opravdu bychom měli vše pečlivě zvážit, abychom se e, nedopustili chyb a nenarušili hospodářskou soutěž v Evropě. Děkuji a posledním řečníkem je pan Pirillo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem s velikým zájmem si přečetl zprávu naší kolegyně Satu Hasy a chtěl bych jí velice poděkovat za odvedenou práci. Nicméně eh, mám k tomu několik poznámek, zejména toho, eh, co se týče, mm, a hovořil už o tom kolega Tatarela, konkrétně ty pozměňovací návrhy 19 a 14, kde je zcela předělán text komise, protože se hovoří o těch plavidlech provozujících pravidelnou přepravu cestujících. Protože cílem směrnice právě by mělo být eh, regulovat tuto přepravu, přepravu trajektů, ale eh, my tady hovoříme o tom, aby i tato paliva musela plnit mnohem přísnější limit A to znamená, aby tady to bylo mnohem přísnější, i než co navrhuje IMO. Ten limit, žádná celá 1% obsahu síry v palivech, má za cíl omezit emise trajektů, které jsou samozřejmě velmi znečišťující. Ale je to něco, co se týká všech lodí v přístavech, to znamená i trajektů. Jenomže to, co navrhuje paní zpravodajka, by oproti tomu vedlo že k tomu, že určité povinnosti budou muset plnit i pravidl, plavidla, která nejsou trajekty. Co by měly plnit tato plavidla? Samozřejmě oni se snaží koupit co nejlevnější plavidlo pro svoji plavbu. Takže když my je budeme nutit k plnění těchto limitů, tak to povede k výraznému nárůstu nákladů trajektů a plavidel převážejících cestující a bude to mít miliardové náklady pro cestovní ruch. Já samozřejmě chápu, jaká je motivace, eh, ale tyto trajekty, které velmi často dělají dlouhé interkontinentální cesty, než tedy vůbec dojedou do nějakého přístavu EU. A následně právě jenom v tom přístavu by museli najednou plnit žádná celá jedna procenta. Děkuji mnohokrát a konečně bych chtěl dát slovo panu Ferheje z komise. A každá minuta, kterou využijete, bohužel o to budu muset uchodit kolegu Roketa. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. V takovém případě to vezmu velmi stručně. My také za komise bychom chtěli poděkovat paní Hasi za odvedenou práci. Velmi oceňujeme její kvalitní analýzu a smysl pro detail. Paní Hasi poukázala na ten počet předčasných úmrtí. Eh, my to bereme ještě o něco dále, když se snažíme vyčíslit i Eh, předčasná umrtí v důsledku letecké dopravy a tak dále a máme tam nějakých až 500 tisíc předčasných umrtí. V současné době je tam tedy 27 členských států, které se dopouštějí určitých porušení. Velmi tedy sdílíme a oceňujeme ten přístup nejenom paní Hasy, ale i ostatních kolegů, kteří hovoří o tom, že takovéto změny by mohly být velice přísluš, přínosné. Souhlasíme s tím, co navrhuje IMO, že to je správné. Ehm, cílem toho návrhu mělo být tedy, aby cíle IMO byly provedeny včas a aby byly přepočítány i přínosy v poměru k nákladům. Dále, co se týče těch konkrétních návrhů, jít ještě nad rámec SEKA nebo nad rámec toho, co navrhuje IMO. Nejprve, co se týče oblastí SEKA, tak jsme si mysleli, že komise tady nemá žádný mandát, protože nejsme součástí IMO. Víme, že paní eh, Hase navrhuje tady to, aby to bylo rozšířeno na teritoriální moře. To je něco, co musíme ještě dále přeskoumat, ale kromě toho eh, Mm, co se týče toho, když tady navrhujete, aby to bylo tady ta opatření seka navržena i to rozšíření na ostatní plavidla, myslíme si, že to by mohlo být přínosné, mohlo by to snížit emise. Co se týče zprávy, co se týče těch studií, které máme k dispozici, tak komise si myslí, že jednoznačně tady jsou argumenty, když si porovnáme přínosy a náklady, abychom to dále prosazovali, ale musíme motivovat členské státy, aby zaujali tento postoj i v rámci IMO. Musíme neustále také přeskoumávat kvalitu vzduchu i během roku 2013. Zaznělo tady několik otázek směrem ke komisi, možná bych mohl stručně odpovědět. Ten balíček nástrojů je k dispozici od od září. Komise v něm načrtla svoji vizi a těší se na další spolupráci s členskými státy a zainteresovanými subjekty, jakým způsobem bychom mohli podpořit námořní průmysl, aby byl skutečně udržitelný. Jenom bych chtěl poukázat na to, že mm, nejde jenom o ten milník v roce 2015, ale jde tady i mnohem o mnohem delší výhled, protože co se týče CO2, tak tady vstupují v, potaz i jiné faktory. Uh, přesun na jiný způsob dopravy. Ano, to je velmi citlivá otázka. Myslíme si, že může docházet k určitým zpětným přechodům na silniční dopravu. To je možné, ale zase, jak říkám, musíme to velmi pečlivě monitorovat ve spolupráci s kolegy z dopravy a členskými státy. E, není to ale něco, čemu můžete jednoznačně zabránit zejména ty e, přepravy na krátkou vzdálenost, tak tady námořní doprava je vnímána jako velmi důležitý způsob dopravy i s ohledem na životní prostředí a změny klimatu. Monitorování, tak chceme nadále sledovat provádění jednotlivých opatření četnost odebírání vzorků a tak dále. Někdo tady zmínil Arktik. Nemáme tady až tak detailní informace, ale je zřejmé, že elementární uhlík tady bude důležitým velkým problémem. Co se týče otázky volné hospodářské soutěže, zda jsou pokryty všechny trajekty, no tak e, je to pokryto v tom smyslu, že plavidla provozující pravidelnou přepravu, které přepravují více než 12 cestující. Myslíme si, že v současné době už všechny ty velké zaoceánské lodě pokryty jsou a teď je o to pokrýt i ty ostatní. Dále, dostupnost paliv, to tady zaznělo několikrát, komise si nemyslí, že tohle to bude problém, tedy dostupnost paliv, nicméně Eh, byl to právě ten důvod pro to, proč osobní plavidla ne, nezapojit do seka i hned v roce 2015, ale proč jim tam dát ještě ten dostatečný, dodatečný pětiletý interval, abychom trošku sklidnili situaci. Děkuji mnohokrát a teď se ptám Satu, zda chce učinit nějaké závěrečné poznámky. Děkuji, budu opravdu velmi stručná. Eh, děkuji skutečně srdečně všem kolegyním a kolegům za připomínky. Eh, vycházejí také z většinového názoru výboru. Několik poznámek. Evropský parlament již zaujal E, stanovisko, že se bude snažit být ambicioznější směrem k IMO a to bylo také e, naše stanovisko, když e, vlastně byla na stole ta stávající směrnice a já doufám, že budeme schopni toto dodržet, podobně jako vlastně předchozí parlament a jeho předchůdce. Já chápu obavy eh, kolegů, eh, některých kolegů, co se týče nákladů, které toto bude znamenat pro eh, průmysl, ale myslím si, že to, že bychom šli eh, jako vyšším eh, směrem k vyšším cílům, než navrhuje IMO, je velmi eh, účelné co do nákladů i pro naše partnery na jihu. A ohledně těch nových technologií, tak my víme velmi dobře, že i u těch odlučovačů eh, se dá předpokládat, že ceny půjdou níž po té, co se ty věci stanou povinnými. A eh, k toxickému odpadu z těch odlučovačů, o tom hovořila paní Bills, jeden z mých návrhů je eh, vlastně, aby přístavy tyto kaly přebírali a ukládali jinam, než prostě je vypouštěli do otevřených moří. Eh, takže eh, děkuji ještě jednou všem kolegům a budeme dále diskutovat. Předložit eh, pozměňovací návrhy můžete tedy až do 13. prosince ve 12 hodin. Poslední bod na eh, pořadu jednání je příspěvek komise, konkrétně pana eh, Broketa, která, který se vztahuje směr, ke směrnici o hluku ve venkovním prostředí v souladu s článkem 11. Je to stále ještě velký problém. VHO říká, že to je zdroj druhého největšího stresu. V Evropě máme takovou eh, Eh, ambici v sedmém rámcovém programu toto snížit. Eh, máte před sebou zprávu Eh, komise, která vlastně již eh, přijaté v roce 2002 rozhodnutí mapuje. Je tedy třeba napříč členskými státy zvýšit povědomí o těchto věcech. Eh, dá se říct, že i občané jsou již teď v tom více zapojeni a máme mnohem lepší situaci pro řešení hokové úrovně než před deseti lety. My potřebujeme určitou informační informační databázi na Evropské unijní úrovni, konkrétně se provádějí kontroly e, na letištích, e, železniční dopravě, silniční dopravě, ale potřebujeme e, ještě tu situaci zlepšit. Nejsme zatím schopni přesně kvantifikovat to vystavení hluku napříč Evropou a opravdu pevně stanovit, že se nám daří ty cíle plně respektovat. Doufáme, že v tomto směru předložíme v roce 2012 projekt v rámci komitologie. I členské státy mají velký úkol při této implementaci. My můžeme ještě mnohem více získat z provádění směrnice, než dosud získáváme i předáváním těch nejlepších postupů. Je zapotřebí lepší koordinace na úrovni členských států eh, mezi těmi, kteří eh, musí přejí eh, tu základní směrnici eh, koordinovat a eh, těmi, kteří implementují směrnici o venkovním hluku. Zpráva, kterou e, máte před sebou, schrnuje všechna nová zjištění a také e, předkládá e, věci, které by měly instituce a další zúčastněné strany ještě zhodnotit. Jsou tady, je tady otázka prostě určitých prahových hodnot, kde by se vyžadovala další míra aktivit ze strany členských států, které zatím stanoveny nejsou. Pak jsou tady ještě ustanovení ustanovení ohledně eh, cílů a provádění akčního plánu, které musí eh, členské státy realizovat, eh, zlepšení technických definic a požadavků je čtvrtý bod a za páté je to právní rámec. Takže my teď získáváme podněty od časněných stran a jde o to, že chceme v nás cházejícím roce či tak eh, revidovat eh, tuto směrnici a eh, pak se také jedná o synergie a tematickou strategii ohledně znečišťování vzduchu. Tady se dá vlastně postupovat zlepšováním napříč těmito nástroji, ale musíme zjistit, co je ještě na překážce lepší implementaci směrnice, e, to znamená e, zajistit vyšší míru kontroly jak na národních, tak na unijní úrovni. Děkuji a e, já vás obdivuji za to, že mluvíte v takovémto hlučném prostředí a že to zvládáte máme nějaké dotazy ze strany eh, poslanců, nic takového. Zvýšené technické požadavky, to bude moje otázka, jestli mohu. Jsou tady také otázky aspektu klimatu, jsou tady ovšem problémy v tom smyslu, že někdy jsou ty technické požadavky tak vysoké, že už třeba nemůžete používat eh, dřevo, ale musíte používat plastické materiály, abyste snižovali hlučnost uvnitř budov, takže na to bychom se měli také soustředit a jako politik na místě místní úrovni jsem zaznamenal, že oblasti, kde jsou ve velkých městech prostory pro stavění dalších budov, e, jsou ty nejhlučnější a e, e, magistráty se snaží tady vlastně rozporovat ty, ty požadavky a ta, ta kritéria, aby se tam stavět dalo, takže tady je tento rozpor mezi jedněmi a druhými ale vy jdete správnou cestou s vaším návrhem. Eh, my se eh, dnes již loučíme a znovu se uvidíme eh, v pondělí 20. a úterý 20. a 21. prosince. Přeji všem dobrou.